Eugenie Žovtise. A nejprve bych chtěl dát slovo autorům těchto usnesení, paní Hvatala, na dvě minuty. Eh, haluan tätä äskeistä keskustelua vielä Pane předsedo, chtěla bych se ještě vyjádřit předchozí rozpravě, a to následovně. Já jsem předsedkyní podvýboru pro lidská práva, poslala jsem jménem parlamentu dopis, kde jsem požadovala, abychom mohli pokračovat v této diskusi také aby také rada a co nejvíce poslanců mohli vystoupit v této diskusi. A to proto, že prestiž parlamentu se snižuje také tím, že už tady nás zůstává jenom velmi málo. Kazachstán je klíčový stát ve střední Asii Brzy eh, bude také předsednický, předsednickou zemí OBSE. A myslím, že se musíme postarat o to, aby zde byly trestány eh, zločiny patřičným způsobem, pokud ten stát bude vykonávat tak důležitou funkci v příštím roce. A proto bychom měli věnovat zvláštní pozornost případu Jevgenie Žoftise. Jevgenie Žoftis byl odsouzen za zabití a dostal čtyřletý trest odnětí svobody za srazeň, za to, že srazil v autě chodce na ulici. A vystávají eh, pochybnosti o tom, jestli byl dodržen spravedlivý soud. V jeho případě Víme, že eh, to jsou i věci, které upravuje a zaručuje kazachstánská, kazachská pardon, ústava. My jsme se obrátili na komisi a na radu, aby i tyto instituce požadovaly spravedlivý soud pro pana Žovtise. Evropský parlament se může vyjadřovat Eh, k tomu, jak by se eh, ve Střední Asii mělo zlepšovat postavení právního státu. Děkuji. Následujícím řečníkem je pan Palecký na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Kazachstán. Pane, eh, komisa, paní komisařko, spolupracujeme s mnoha organizacemi, ale Kazachstán je daleko od toho, aby plnil všechny všechna pravidla. Je to jediná země, která se neřídí doporučeními OECD. Dochází k porušování eh, práva v této zemi. A právě v této zemi jsou lidé, kteří bojují za lidská práva. Měli bychom naléhat na to, aby byla dodržována eh, práva na svobodu tisku a eh, lidská práva. Evgen Žovtis, eh, Sergej Ramazan a Sergej Duvanov byli lidé, kteří byli odsouzeni jako kazaští aktivisté. Je zapotřebí ale, aby takovýto soud byl spravedlivý, aby ti, kdo bojují za lidská práva, nemuseli čelit takovýmto důsledkům. V dialogu s Kazachstánem o lidských právech v listopadu bychom o tom měli hovořit a Eh, komise by měla také se snažit pomoci Kazachstánu tak, aby se připravila na předsedání OSD, aby tak nespůsobila nějaké nepříjemnosti. Pane předsedo, nejprve mi dovolte vyjádřit veškerý soucit eh, a kondolenci rodině člověka, který zemřel v té automobilové nehodě. Došlo bohužel skutečně k lidské tragédii, člověk přišel o život, ale zároveň bych chtěla vyjádřit obavy, co se týče stávající situace, v níž se nachází pan Evgenij Žoftis. Eh, bez pochyby, každý člověk, který se dopustí trestného činu, musí akceptovat, že dojde k uplatnění trestních sankcí. Evgenij Žovtis je přední eh, právník obhájce lidských práv a ví to lépe než kdokoliv jiný. Ale zároveň chceme zajistit, aby kazašské orgány nevyužily tuto nešťastnou situaci k tomu, aby eh, potrestali pana se ještě za cokoliv jiného, než za tuto nešťastnou automobilovou nehodu, k níž bohužel došlo. Nesmíme mm, připustit, aby byl trestán za to, že je nepříjemným hlasem pro kazašskou vládu. Tudíž se domnívám, že je velmi důležité, aby kazašské soudní orgány bezodkladně a transparentně provedly druhé úplné šetření ohledně situace, ohledně toho, jak došlo k této nehodě a přeskoumali rozsudek. Děkuji. Következő felszólaló Elizabeth Jegl asszony, kettő percben. A nyní má slovo Elizabeth Jegl. Vážený pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové, dovolte mi nejprve konstatovat, že naše politická skupina byla trochu překvapená tím právním vyhodnocením eh, toho, že došlo k tomu, že tato nešťastná automobilová nehoda se stála předmětem eh, tohoto usnesení. Pro EPP je důležité, aby rozsudky nezávislého soudu nebyly nějak spochybňovány. výjimkou těch případů, které jsou evidentními monster procesy eh, podobného typu, které se nedávno konaly v Iránu, měli bychom jednat velmi opatrně. Eh, pro nás je nezávislá justice klíčovým kamenem každého demokratického státu a do té míry bychom měli nejprve vzít ten vynesený rozsudek na vědomí. Další faktor, který bychom ale měli vzít na vědomí, je to, že jeden člověk přišel v důsledku této nehody o život. To nám je všechno nesmírně líto, jinak to ani nejde. A víme, že tady došlo k soudnímu případu, k soudnímu procesu. Skutečnost, že Evgeny Žoptis je obhájce lidských práv v Kazachstánu, že známou osobou, mohl vrhnout určitý vliv na tento soudní případ. My si uvědomujeme, že Kazachstán učinil velký pokrok na cestě k demokracii a právnímu státu. Chtěli bychom eh, v tomto úsilí eh, Kazachstán povzbudit. A chtěli bychom povzbudit zejména k tomu, aby i nadále v této cestě pokračoval. Co se týče této tragické události, požadujeme, aby kazachské úřady ve svém vlastním zájmu také poskytly veřejnosti co nejvíce informací a aby vysvětlili všechny skutečnosti, které by mohly potvrdit, že tady došlo k vedení spravedlivého procesu, včetně možnosti odvolání. Kazachstán eh, by to měl dělat ve vlastním zájmu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A nyní dávám slovo panovi Snivensnovi na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Musím souhlasit s paní Jegle. Opravdu mě překvapuje, že před že my zde máme debatu o naléhavých záležitostech a přitom hovoříme o dopravní hodě v Kazachstánu. Jedná se o člověka, který zemřel a náhodou člověk, který ho tedy zabil, je aktivistou za lidská práva a je odsouzen na čtyři roky. A navíc do eh, vězení s se zvýšenou ostrahou, ale nakonec se zjistí, že to je pracovní tábor. Takže já si myslím, že tento druh eh, textu, který se ocitá před námi v parlamentu, eh, spochybňuje eh, naši důvěryhodnost. Je tu znehodnoceno to, čím se zabýváme, protože my tu jednáme o dopravní nehodě. Opravdu chceme říct, eh, že eh, kazašská vláda vhodila nějakého, strčila nějakého chodce pod auto eh, kazašského bojovníka za lidská práva. a že tím kazašská vláda nějakým způsobem ohrožuje svou reputaci, než bude předsedat obse v příští rok. Következő felszólaló pane úr, egy percben. Děkuji a nyní má na minutu pan pane předsedající. Mám pane předsedo. I já mám podobné pochybnosti jako pan Stevenson. Kazachstán je velmi důležitou zemí, vyvíjí značné úsilí, eh, aby se za, mohl zařadit mezi demokratické státy. Není to samozřejmě příkladná demokracie, ale myslím si, že situace eh, v Kazachstánu je v mnoha směrech lepší než eh, v sousedních státech Kazachstánu. Naštěstí tady se nedějí tak strašné věci jako v Rusku. A já souhlasím s panem Stevensonem, že Evropský parlament by neměl věnovat takovou důležitost eh, jednomu soudnímu případu. Možná, že bychom si měli vyžádat určitá vysvětlení, ale neměli bychom přijímat usnesení, protože tím bychom devalvovali eh, hodnotu našich eh, předchozích usnesení, protože tento případ si nezasluhuje naši rozpravu. Köszönöm. Děkuji a teď přišel čas pro spontánní řečníky a první má slovo Rita Korpola. Ano, děkuji, pane předsedo. Kazachstán má velmi důležitou bezpečnostní, ekonomickou a politickou úlohu. Jeho spolupráce s Evropskou unii se stále rozšiřuje. No a tato země slep, přislíbila zlepšit situaci v oblasti ochrany lidských práv. Navzdory té mezinárodní pozornosti došlo k posílení mm, kontroly médií, Stejně tak eh, dochází k dalším neblahým událostem a tudíž tady vyvstávají určité otazníky. A já se domnívám, že je v zájmu z této země jako takové, aby tento případ byl řádně prošetřen. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem rád, že tady Heidi Hautala několik let tady nebyla a vždycky jsme eh, toto odpoledne mývali diskuze o těchto případech a měli jsme tady k tomu i zástupce rady, i během německého, i během českého předsednictví. Jinak to můžeme dělat ve středu. Musíme donutit radu, aby i ve čtvrtek odpoledne sem vyslalo eh, i ve čtvrtek odpoledne tedy, a ne, abychom my kvůli tomu svávali tuto diskuzi na středu. A teď k tomu případu. Je to velmi vážný případ, ale právě protože nemůžeme ještě v, plně důvěřovat existenci právního státu v Kazachstánu, tak musíme eh, požadovat vysvětlení a prověření celého toho soudního případu. Proto jsem také podepsal eh, toto usnesení. Ten případ je potřeba objektivně přeskoumat a na tom není nic špatného. Děkuji. Myslím, že jsme vyčerpali dobu, kterou jsme měli určenou na spontánní příspěvky poslanců a tímto dávám slovo paní komisarce. Vážený pane předsedo, Evropská komise s obavami eh, zaznamenala zprávy o mm, pochybení v rámci soudního řízení s panem Evgeniem Softisem, opájcem lidským práv, který byl odsouzen za zabití v souvislosti s nešťastnou dopravní nehodou. Kazašské orgány odmítly tvrzení, že rozsudek proti panu Zavtisovi byl politicky motivován. Komise plně podporuje prohlášení předsednictví Evropské komise a stále rady OBSE z 10. září. S ohledem na závažná pochybení během vyšetřování a soudního procesu vyzýváme Kazachstán, co by nadcházející předsedající zemi OBSE, aby bylo odvolací řízení vedeno plně v souladu s mezinárodními standardy. Komise bude případ nadále úzce sledovat. Já vám děkuji, paní komisařko. A na pořadu jednání máme rozpravu o šesti návrzích usnesení týkající se Sýrie, zejména případu Mohanada al hasányho A nejprve bych chtěl dát slovo autorům, v první řadě to bude paní Franciska Brantner na dvě minuty. Um, Děkuji vám.